Good morning, everybody. Uh, I will now start the voting procedure, so please take a seat and uh, also... Takže prosím, abyste zaujali svá místa. A prosím, abyste nehovořili. Nejprve mi dovolte, abych zahájil toto zasedání a okamžitě přejdeme k bodu číslo 12, to znamená k elektronickému hlasování. A eh, nejprve ovšem eh, Máme tady eh, situaci nedoprovázených nebo bez doprovodu, nezletilých bez doprovodu, nezle, situace nezletilých osob bez doprovodu. Takže situace nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Paní Matera, eh, jakožto navrhovatelka, přeje si slovo? Pokud ne, pak eh, budeme okamžitě hlasovat. Kompromis jedna, kdo je pro, prosím zvedněte ruku, kdo je proti, kdo se zdržel, je to schváleno. Teď pozměňovací návrh čtyři, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět, pro, proti, zdrželi se, eh, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14. Pozměňovací návrh 14 hlasitě, eh, zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování a je to zamítnuto, omlouvám se. 15. Pozměňovací návrh. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 18, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, kompromis 3 pro. Yes, sorry, sorry, sorry. Because 18 is... Protože 18, ten, ten odpadá, protože jsme schválili 18, takže budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tudíž přecházíme k pozměvacímu návrhu 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději ověříme. Ověřujeme 23. Zahajuji hlasování k pozměvacímu návrhu 23. Končím hlasování. O, u PP e přebývá jeden hlas, teď už je to v pořádku. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24, to je dělené hlaso, oddělené hlasování. Ne, e, děkuji za pomoc. Není to oddělené hlasování, čili hlasujeme o 24. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato, 25 odpadne. Omlouvám se, teď se už opravdu omlouvám. 25 hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Přejdeme k 29. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměvací návrh 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Přejdeme k 36, kdo je pro, Ano, 36, někdo se ujišťuje, 36. Ne. Omlouvám se znovu. Měl bych se příště na to lépe vyspat. 34. Hlasujeme o 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? 34 raději ověříme, nebylo to úplně jasné. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 34. Přijato eh, o jeden hlas. Zase nám přebývá jeden hlas za EPP. Mohli bychom to zopakovat, ale pak eh, jeden za EPP bude muset eh, stáhnout kartičku, nevím kdo, kterou. Budeme znovu hlasovat o pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování. Mělo by to být 28 přítomných eh, členů. Pořád nám ještě jeden schází. předtím jsme měli 28. Tak prosím, končím hlasování. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím si, že to bylo přijato, ale ověříme to. 39 ověříme. Zahajuji hlasování o pozměvací návrhu 39. Dva nám schází. Končím hlasování i tak. Je to zamítnuto. Omlouvám se. 40. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 41. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. ale i tak nám bude přebývat jeden za EPP. Musíte se tedy sami rozhodnout, kdo, protože nemůžete mít více než 12 hlasů, to nejde. Bohužel neslyšíme, je to mimo mikrofon. No. But I, we, we can talk. Ale prostě není možná, aby nám přebývali poslanci. Proto někdo za EPP musí svoji hlasovací kartičku stáhnout. Slibuji, že to hlasování zopakuje a určitě vyhrajete, ale Dobře. Budeme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu 41. Zahajuji hlasování k hlas, poznacímu návrhu 41. Končím hlasování a je to přijato. Překvapení. 42, pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme hlasovat o celém usnesení a e, zahajuji hlasování. Teď. Končím hlasování. Je zcela jasně schváleno. Čím děkuji vám a můžeme poblahopřát paní zpravodajce. Přecházíme Yeah, the, the vote in... Hlasování v Libe bude 19. června. Teď se dostáváme k dalšímu bodu, což je bod číslo 13, provádění strategie Evropské unie pro mládež 2010 až 2012. Přeje si zpravodaj se k tomu vyjádřit? Then we vote. V tom případě Nemůžeme ale hlasovat unblock, to vím. Budeme to muset brát postupně. Začínáme od pozměnací návrhu 5. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. tři pro, proti, zdrželi se, přijato. čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď eh, přejdeme k bodu 14. To je politické plánování a dlouhodobé tendence rozpočtové dopady na posilování kapacit. Můžeme hlasovat unblock? Ano. Tak kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď 15. Eh, A eh, tady musím eh, nejprve vám něco sdělit. Za prvé, 82, 82. Tady by mělo být také jméno za EPP, ME, paní poslankyně Skuria, Skuria, ale ty, to tady nevidíme, ale je tady ještě další změna na žádost. Je tady žádost o oddělené hlasování. Možná, že paní Angelíli by nám to chtěla vysvětlit. Chcete se k tomu vyjádřit, paní Angelíli? já si myslím, že tady došlo k chybě. A je tady návrh tedy na oddělené hlasování. První část calls on member states, tímto začíná a končí income of women compared to men. Pak je tam druhá část, stress the need to implement a končí to for both women and men. To jsem jenom chtěla vysvětlit. Jak řekla paní Angelíle, ta věta income support schemes which should be gender mainstream. Čili to by nemělo být součástí té první části, to spadá už do toho druhého oddílu. Zahájíme tedy hlasování a to od kompromisu 6. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijetom. Jdeme dál. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dále kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále Pozměvací návrh 6, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, 42 ověříme. Zahajuji hlasování k pozměvací návrhu 42. Končím hlasování. Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 40. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 10. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato čímž se dostáváme kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Dále 45 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 46. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ověříme 46. Zahájí hlasování k pozměňovacímu návrhu 46. Končím hlasování. Zamítnuto. 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 12, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Dále poznací návrh 62, kdo je pro, proti, ověříme 62, zahajuji hlasování, poznací návrh 62. Končím hlasování. Přijato. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 64. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 66. Pro? Proti? Zdrželi se? 66 raději ověříme. Zahaj hlasování k 66. Končím hlasování. Přijata. O jeden hlas. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Oddělené hlasování 79. Právě jste slyšeli vysvětlení paní Angalíry, eh, kde vedeme dělící čáru. Čili ta první část nejprve. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se?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 to jsem opravdu měla potíže vidět, takže kověřím 87. Zahajuji hlasování k 87. Končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 89, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 90 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro,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 proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací na 24 pro, proti, zdrželi se přijato. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověřit 25, prosím, ověřujeme 25, zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 25. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 pro, proti. Ještě jednou. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 28 stažen, takže 29 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď budeme hlasovat o celém textu. Prosím, paní Angelíli, omlouvám se. Chtěla jsem už předtím signalizovat, že jsem chtěla ověřit 81. Omlouvám se, já vím, že jsme se odtud pak posunuli dál, ale dobře, tak to zopakujeme. Já se omlouvám, já jsem si vás nevšimla. Samozřejmě že můžete hovořit a přímo ječet, pokud chcete na sebe upozornit. Já jsem si toho nevšimla, takže se vrátíme k pozněcímu návrhu 81. Elektronicky ho ověříme. 81. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat. Teď závěrečné hlasování o celém pozměněném textu v hlasa- eh, a končím hlasování. A zcela jasně schváleno a mnohokrát děkuji uh, zpravodaji. We then have item 16, the 2014 budget mandate for the trilogue. Uh... Teď přecházíme k bodu 16. To je mandát pro třístranná jednání a okamžitě začínáme pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Takže teďka přecházíme ke čtyřce pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se přijato. Pět pro, proti, zdrželi se přijato. Šest pro, proti, zdrželi se přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osm pro, proti, zdrželi se přijato. Devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 10 pro, proti, zdrželi se, přijato, 11 pro, proti, zdrželi se, přijato, 12 pro, proti, zdrželi se, přijato, 13 pro, proti, zdrželi se, přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, já myslím, že to je přijato. Překontrolujeme si to. Prosím, elektronicky otevírám hlasování. Eh, ukončeno hlasování přijato. A nyní 15. Pro, proti, zdrželi se přijato. 16. Pro, proti, zdrželi se přijato. Prosím, překontrolujeme 16. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sedmnáctka, prosím, pro, proti, zdrželi se, přijato. osmnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. devatenáct pro, proti, zdrželi se, přijato. dvacet, to, je, to bylo staženo. dvacet jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď máme ústní pozměňovací návrh a překontrolujeme si dvacítku, Takže zahojí elektronické hlasování. Končím. Přijato. Nyní ústní pozměňovací návrh. Má někdo nějaké námitky? Proti tomuto návrhu nemá, takže o něm budeme hlasovat. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A ještě si to překontrolujeme. Zahajuji hlasování k tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. Končím hlasování přijato. Nyní pozměňovací návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď do, uh, hlasujeme o celém dokumentu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji paní zpravodajce. Nyní přecházíme k přeshraničnímu kolektivnímu vyjednávání a nadnárodnímu sociálnímu dialogu, bod 17. Paní zpravodajka si přeje něco říci ne, takže hlasujeme. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 11. Eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 12, eh, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování a je přijat. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18. Odpadá. Takže 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 20 odpadá, takže 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se,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 to si překontrolujeme tu jedničku. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování a je zamítnut. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, to je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 odpadá, pozměňovací návrh také odpadá, takže hlasujeme o celém dokumentu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A dokument byl přijat. Toto. A konečně bod 18. A začínáme hned hlasovat o pozměňovacím návrhu 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já si myslím, že to si musíme překontrolovat. Takže zahají hlasování k 25. Končím hlasování a bylo to přijato. Nyní 23, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 26, kdo je pro, proti. Tak já myslím, že tu 26 budeme muset překontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Překontrolujeme si 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ještě si tu čtyřicítku překontrolujeme, takže zahajuji eh, elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování a zamítnuto. 41, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 44, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, pro, proti, zdrželi se, Přijato. Tu trojku si překontrolujeme elektronicky, prosím. Ta většina se pořád mění. Takže pozměňovací návrh 3 zahají hlasování. Končím hlasování a přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to si musíme překontrolovat. Takže zahajuji hlasování ke čtyřce. Končím hlasování. Zamítnuto, ano. Kompromis jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ten kompromis 2 si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou. Desítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jedenáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jedenáct. Dvanáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třináct. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtrnáct. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15 16, o tom se nehlasuje, takže 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 18 pro, proti, zdrželi se, přijato, 19 pro, proti, 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme o celém usnesení elektronicky, prosím. Končím hlasování. A přijat. Takže gratuluji eh, s paní zpravodajkyni. Děkuji za hlasování. I would like to tell you that my vote on Já jsem chtěla říct, že eh, já hlasuji pro. Souhlasím. Dobře, děkuji. Děkuji vám.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 Då återupptar vi eh, de här förhandlingarna och nu så är, pratar jag... Eh, om jag då pratar, now I'm gonna speak Swedish uh, because I'm gonna open up the meeting. Já nyní budu hovořit švédsky. Budu předsedat švédsky během zasedání a než uh, budeme mít hosta uh, pozvaného na dnešní zasedání, tak vyřešíme ještě několik organizačních záležitostí. Nyní tedy přecházím do švédštiny. Vi öppnar då eh, sammanträdet igen och eh, punkten två... Já tedy nyní navrhuji pokračovat v eh, zasedání. Podíváme se na další bod na pořadu jednání. Nikdo se k pořadu jednání nevyjadřoval, takže já to budu chápat tak, že souhlasíte. Já jako předseda mám několik eh, oznámení. Nejprve jsem chtěl říci, že proběhne zasedání během oběda s paní Igo Bangora, se zvláštní eh, zastupitelkou OSN, která se věnuje sexuálnímu násilí během eh, konfliktu. Zasedání s ní proběhne od jedné do dvou. Kromě toho, dnes odpoledne proběhne slyšení. Ještě jednou, říká pan předseda. Takže 20. června budeme mít slyšení na toto téma. Sexuální násilí během konfliktu. A dnes odpoledne máme jiné veřejné slyšení na téma ženy se zdravotním postižením. A 20. června potom bude jiné veřejné slyšení. Bude to souviset eh, s volbami do Evropského parlamentu, otázkou eh, vyváženého zastoupení mezi pohlavími a tak dále. Takže 20. června veřejné slyšení na toto téma. Nyní můžeme přejít na, eh, k dalšímu bodu eh, na pořadu jednání, které se týká doporučení koordinátorů. Máte na toto téma dokumenty, věřím, že jste dostali mm, příslušné informace, nikdo nic nenamítal, takže já to budu chápat tak, že eh, schvalujete tato doporučení. Další bod pět. Schválení zápisů ze zasedání, z různých zasedání, z prosince, února, dubna, ledna a března. Já myslím, že všechny tyto zápisy z předchozích zasedání mohou být schváleny. A nyní tedy přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, který je vlastně velice zajímavý. Zajímavý bod na dopolední části zasedání a mě toto dělá opravdu velkou radost, že tady máme tento bod, protože vedle mne sedí paní Tautebam z EVL, z velice důležité organizace zastupující ženy. Všichni europoslanci, kteří se zabývají těmito otázkami, často odkazují na uh, lobby zastupující ženy, často žádáme o stanoviska a tak dále. Je to taková zastřešující organizace, v rámci které jsou zastoupeny um, organizace zabývající se stejnou tematikou v členských státech. Pokud jsem to dobře pochopil, tak vy zastupujete všechny naše členské státy plus tři kandidátské země. Je to tedy skvělé. Jsem velice rád, že jste zde s námi. Děkuji vám za účast. My tím pádem máme příležitost eh, vám klást otázky, vyměňovat si s vámi názory a tak dále. Takže bez dalšího otálení vám předávám slovo. Vivian, prosím, a poté mm, budeme moci položit otázky. Dobré dopoledne. Děkuji, Michael, pane Gustavsné. Děkuji také výboru za pozvání. Samozřejmě je mi ctí a také potěšením tady dnes s vámi být na výboru pro lidská práva. Ten hraje klíčovou úlohu eh, v otázce lidský, ženských práv a rovnosti mezi ženami a mužemi a také zajišťujete to, že to bude eh, velkou prioritou na politické agendě EU a bude to součástí všech politik. Chci vám poděkovat za plnou práci a za váš zájem a důvěru, kterou vkládáte do spolupráce se organizacemi zastupujícími ženy a zvláště eh, Evropské ženské lobby. Jak Michael říkal, EVL je největší koalicí ehm, nevládních organizací, přičemž máme členy ze všech členských států a kromě toho také Chorvatsko, Makedonsko a Turecko. Je pro mě velice důležité tady dnes být a hovořit eh, jménem těch žen, které zastupujeme. Velice ráda se s vámi podělím o obavy a výzvy, kterým ženy čelí v celé Evropě. Za posledních pět let nás naši členové neúnavně informovali o dopadu, který má krize a tím já začnu. Také nás informovali o tom, jaký dopad měly úsporná opatření, jaký to má dopad na životy žen. Zaznamenali jsme velice uh, znepokojivý trend reprivatizace péče, kdy ženy jsou posílány zpět domů z toho důvodu, že není dostatek eh, struktur zajišťujících péči o děti a také o starší lidi. Účast žen na pracovním trhu je tím uh, narušena a mnohým z nich hrozí chudoba. A to z toho důvodu, že existují rozdíly v platech mezi platech žena mužů a potom také v penzích, které pobírají. Kromě toho, že to má konkrétní negativní dopad na e, životy žen, se krize také používá jako výmluva pro, e, při e, porušování práv žen všude na světě a také v Evropě. Instituční mechanismy zaměřené na rovnost, jako mm, orgány bojující za rovnost a různé ministerské struktury, jsou oslabeny, jsou rozvolněny a v některých zemích také zavírány. Hlas žen není dostatečně vyslyšen ve významných eh, politických procesech z toho důvodu, že neexistuje právě rovnost mezi pohlavími v Evropě. My chápeme eh, toto v kontextu jako propojené problémy. Jednak eh, ženy jsou tlačeny do role člověka, který sice vydělává, ale až jako druhý a také jsou považovány za hlavního pečovatele. To znamená, že muži jsou považováni za ty, kteří vydělávají a ženy za ty, eh, které pečují. Toto má dopad na rozhodnutí, které dívky eh, přijímají a týkají se vzdělávání a potom jejich kariér. A druhá věc. Zaznamenáváme také fenomén hypersexualizace, který se šíří po celé Evropě. Stále vidíme eh, více a více obrázků, které vysílají ten signál, že eh, těla žen jsou k dispozici pro muže a jejich představy a toto má přímý dopad na vztahy mezi ženami a muži a také na zranitelnost žena dívek mužskému násilí. Tyto dva trendy vlastně mají stejný cíl. Jde o ovládnutí ženského těla a sexuality a tím omezení Um, omezení práv žen. Mě tedy velikým potěšením to, že váš výbor se bude věnovat třem otázkám, které spolu vzájemně souvisí. Ty jsou klíčové v, otázky, v otázkách rovnosti mezi ženami a muži. Hovořím o vašich třech zprávách, které se týkají násilí páchaného na ženách, sexuálních práv a prostituce. Opravdu doufám, že výsledky vaší práce v těchto třech otázkách znovu eh, vyšlou silné, silný signál v tom smyslu, že jakékoliv porušování ženských práv je překážkou pro dosažení rovnosti mezi pohlavími a porušuje to ženská práva. Já doufám, pane Gustavsone, že my všichni sdílíme stejný cíl. Chceme, aby ženy i dívky mohly plně využívat svých lidských práv a do jejich rozhodnutí nebude zasahováno, ať už jde o náboženské, politické, sociální nebo ekonomické rozhodování. Opravdu se domnívám, že se musíme zaměřit na vztah mezi hypersexualizací a násilím páchaným na ženách. Já bych se nyní ráda stručně vyjádřila ke sexuálním právům a k prostituci. Doufám, že tím poskytnu vám poskytnu námět k zamyšlení. Otázka sexuálního a reprodukčního zdraví a související práva náleží ženám a měli bychom se na to dívat v širším kontextu v řešení strukturálních nerovností mezi ženami a muži. My jsme nyní všichni zaznamenali stále větší zasahování do sexuálního a reprodukčního práva žen. A bohužel všude v Evropě zaznamenáváme, že sexuálně reprodukční eh, služby, jak nám bylo sděleno, jsou omezovány a organizace na, pro plánované rodič, rodičovství čelí škrtům. Například ve Francii 180 center pro potraty bylo zavřeno v posledních deseti letech. Také zaznamenáváme stále větší nátlak eh, náboženských skupin, které se staví proti tomu, aby si ženy mohly sami rozhodovat eh, v otázkách svého reprodukčního zdraví. Tady bych například odkázala na novou maďarskou ústavu nebo na současnou diskuzi o potratech ve Španělsku či Irsku. Také bych eh, ukázala na neregulované používání eh, nebo zmiňování námitek, které brání ženám eh, jít na potrat v zemích, kde to je legální. Takže kromě potratu také zaznamenáváme útoky na celé spektrum ženských práv, zvláště v oblasti reprodukce. Staví se proti tomu zvláště náboženské skupiny, a navzdory zprávě eh, zvláštního zpravodaje OSN z roku 2010, která uvádí, že ehm, lidé mají právo na sexuální výchovu, dochází k jejímu omezování. Ženy také často nemají eh, přístup k antikoncepci z toho důvodu, že je jim nedostupná. Otázka náhradního mateřství se také e, začíná dostávat na politickou agendu a my vás tady chceme opravdu upozornit na to, že legalizace náhradního mateřství by porušila práva žen a také by to vedlo k tomu, že ženská těla budou chápána jako komodita. Také chceme upozornit na to, že mnohé podoby mužského násilí mají dopad na ženská sexuální a reprodukční práva. Je tedy vždycky důležité se zaměřit na specifické potřeby žen. Eh, romské ženy a ženy s postižením například v Evropě čelí nucené sterilizaci, což představuje závažné porušení jejich integrity, ovlivňuje to jejich eh, možnost rozhodovat se a právo na samostatné rozhodování o svém reprodukčním životě. Práva lesbických žen mít děti prostřednictvím umělého oplodnění nebo adopce, tato práva by tedy také měla být uznána. To bylo několik eh, z aspektů, které jsou důležité a kromě toho budete také hovořit o prostituci, sexuálním eh, vykořišťování a dopadů na eh, rovnost mezi pohlavími tady v Evropě. Ráda bych tady zdůraznila nutnost... Inequalities between men and women. I hope really. mezi muži a ženy, ženami a doufám, že začnete pracovat tím, že si uvědomujete genderovou podstatu eh, jevu sociálního vykořišťování a prostituce. Není překvapivé, že velká většina žen, eh, velká vě, prostitutů, tedy pardon, jsou ženy. A je sami, a samozřejmě, že to má co dělat s patriarchální strukturou naší společnosti a také s genderovými stereotypy a s tím, že tady přetrvává hegemonní forma maskulinity, což ospravedlňuje takový systém, kdy některé ženy jsou prostě některým žena, mužům a jejich potřebám k dispozici. Já používám tady slovo systém, protože tady jsou čtyři aktéři zapojeni do otázky prostituce a musíme se podívat na jejich jednotlivé úlohy, když se zabýváme dopadem prostituce na rovnost pohlaví. Systém prostituce jde za rámec tradičního soustředění se na osoby, které provádějí prostituci. A to jsou ty, o kterých se vždycky hovoří, protože zahrnuje to také nakupující těchto služeb, protože je jasné, že bez nich by žádná prostituce nebyla. Ti představují poptávku, která žene nabídku. Prostituce tudíž rovněž má dopad na muže. Systém prostituce rovněž Eh, zahrnuje pasáky eh, a obchodníky s osobami, které finančně těží z prostituce jiných, organizují ten celý systém, přetvořili ho do sexuálního průmyslu a teď maximálně využívají globalizace pro zneužívání těch, kdo jsou nejzranitelnější. Je jasné, že vidíme, že ženy, které e, se zabývají prostitucí, nejenom, že to jsou ve své většině ženy, ale jsou to navíc ženy z třetích zemí nebo z, z menšin diskriminovaných skupin v Evropské unii, V Amsterdamu a v Curychu například Eh, ženy Romky představují 80 až 99 prostitutek z Maďarska. A eh, nakonec systém prostituce zahrnuje společnost, to znamená nás všechny, jakožto občany, ale také to zahrnuje politiku, kterou provádějí naši um, politikové, te, kdo rozhodují, tedy vy. My musíme také sehrávat svoji úlohu, protože naše politiky a přístupy buď budou podporovat systém prostituce, nebo ho budou zavrhovat. Musíme myslet na to, že politické volby, které děláme, mají dlouhodobé důsledky na osoby, které se zabývají prostitucí a obecně to má důsledky pro nás, pro všechny. Týká se to náhledu společnosti na vztahy mezi muži a ženami, na mladé lidi a jejich zastoupení a ve smyslu sexualitu a rovnosti. Proto opravdu doufám, že vy se ve své práci zaměříte na všechny aktéry a že provedete opravdovou analýzu toho, co chápeme jako genderovou rovnost, když se zabýváme prostitucí a čeho chceme dlouhodobě dosáhnout. Evropská lobby pro ženy si vypracovala Eh, výrazné stanovisko k otázce prostituce vlastně už od roku 1998 Tvrdíme, že prostituce je celé jasně naruš porušováním žen, lidských práv žen. A chtě, vítám poslední zprávy vašeho výboru, kde se uvádí prostituce mezi různými formami násilí páchaného na ženách. To je opravdu výdobytek. Jsme přesvědčeni, že samotný akt prostituce, týká se to sexuálního aktu bez eh, skutečné touhy, kterou je veden jenom eh, eh, eh, chamtivostí pro penězích je eh, velice zhoubný pro práva a důstojnost lidí. Jak víte, hodně násilí se odhrává v prostituce. Málo kdy se hovoří o dopadu prostituce na mentální a sexuální zdraví těchto osob a na jejich sebeúctu. Proto nevládní organizace, které pracují v terénu, chápou, že násilí systému prostituce spočívá v tom, že osoby, které se zabývají prostitucí, musí vlastně souhlasit s tímto násilím a tím se páchá násilí vlastně na jejich vlastní důstojnosti, tím, že souhlasí s takovýmto sexuálním aktem za nerovné situace. Kdyby tady byla rovnost, tak by nedocházelo k výměně peněz, jak říká jeden, kdo, jedna eh, žena, která toto přežila v dokumentárním filmu. Není to na prodej. Kdyby ženy měly skutečné ekonomické volby, nevolily by toto. A tady se zabýváme skutečnými příčinami a dopadu prostituce na rovnost pohlaví a já velice doufám, že přihlédnete dostatek hlasů těch, kdo přežili tuto situaci, protože oni se tak sami nazývají, osoby, které přežili prostituci. Konečně pak, já bych chtěla znovu zdůraznit, jak se díváme na úlohu um, vašeho výboru, jakožto na velice zásadní v boji za rovnost um, pohlaví na evropské úrovni. Budeme vás nadále podporovat vaší práci ve snaze integrovat genderový mainstreaming do um, práce i ostatních výborů této sněmovny. Doufám, že budete vypracovávat další strategie, abyste mohli zapojit i další evropské instituce. Dvě významné směrnice se pořád jenom diskutují, ale je naléhavé, aby byly přijaty a Evropský parlament by mohl sehrávat větší úlohu, pomáhat dialogu mezi institucemi tak, aby se přijímaly pokrokové politiky a aby to měnilo potom pozitivně životy lidí. Čím se dostávám ke konci svého projevu a ráda bych vám velice poděkovala za to, že jsme sem byli pozvány a ochotně zodpovíme vaše dotazy. Děkuji. Děkuji, velice děkuji za eh, tento úvod. A jak se zcela správně podotkla, eh, je tady mnoho eh, obsahu, který nás nabádá k zamyšlení. Myslím si, že jste to řekla velice jasně. A Myslím, že s vámi opravdu souhlasím a těším se na nadcházející diskusy. Samozřejmě, že už v minulosti jsme takové diskuse vedli v tomto parlamentu ke zprávám. Konkrétně to byla zpráva k sexuálnímu využí, zneužívání a prostituci a lidským právům žen. Já sám už velmi dlouhou dobu jsem hluboce přesvědčen, že muži se snaží různým způsobem kontrol, ovládat ženská chtěla. Bohužel eh, je to důsledek nerovného světa, v něm žijeme. O tom také hovoříme. Myslím si, že se musíme vyměňovat názory a jsem velice rád, že máme k tomu příležitost. A jistě členky našeho výboru si mnohé odnesou z toho, co vy k tomu můžete podotknout na základě vašich zkušeností. Nakonec máte celou evropskou síť. A s dovolením bych teď vyzval členky výboru, aby eh, se kladly otázky. Ale než zahájím diskusi, dovolte mi, abych vám sdělila, že tu máme dvě skupiny návštěvníků. Na jedné straně tady máme skupinu, eh, která eh, jsem byl napravo a pak tady máme druhou skupinu. Je to kongres eh, ženských studií, další studie, další skupina. Jsme velice rádi, že jste tady a eh, jsem rád, že eh, nás budete poslouchat této diskusi a jistě o tom budete i nadále přemýšlet. Teď zahajuji diskusi a první bude paní Moran Chartier. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych paní Tautenbalové velice poděkovat za to, že se dostavila na dnešní zasedání jako místo předsedkyně eh, Evropské ženské lobby. Děkuji za odvedenou práci a také chci pozdravit eh, skupiny, které zde zastupují ženy. Myslím, že je velice důležité, že dochází k této mobilizaci. Já bych se ráda vrátila k jednomu bodu, k prvnímu z těch bodů, který jste zmiňovala ve své prezentaci, a sice jde o dopad krize na ženy a konkrétně na práci žen. Já bych chtěla, aby všichni, kteří ženy zastupují, veškeré ty sítě, této otázce přikládali velký význam, protože podle mého názoru práce je jeden z hlavních nástrojů, které zajišťují nezávislost žen a také mohou zajistit rovnost mezi pohlavími. Dnes totiž Uprostřed krize, co můžeme konstatovat? Můžeme konstatovat za prvé to, že ženy, obecně řečeno, mají plat, který je výrazně nižší než plat mužů, a to již eh, od samotné chvíle zaměstnání, od začátku. To je naprosto šokující skutečnost v kontextu toho, že občané by si měli být rovni. Mohli bychom se tomu ještě věnovat podrobněji, já chci na ty problémy jenom upozornit, protože vy se budete v této otázce mobilizovat a my také v politickém kontextu. kontextu. Takže to je jedna věc. Nestejné platy, a to již od začátku práce. Za druhé jde o to, že ženy nedostávají stejné smlouvy jako muži při přijetí do práce. Konkrétně jde o to, že ženy dostávají spíše nejisté smlouvy. Ženy mají tohoto typu smluv mnohem více než muži. Stejně tak to potom platí u částečných úvazků. To jsou věci, které krize ještě posílila. Tyto částečné úvazky a nejisté smlouvy vedly k tomu, že ženy jsou propuštěny jako první. A k tomu bych dodala ještě něco závažnějšího. Když si tedy vezmete ten nižší plat žen, k tomu práci, kterou vykonávají například na částečné úvazky, nejistou práci, poté každodenní obtíže, které musí čelit ve snaze sloučit eh, pracovní a soukromý život. To vše společně s krizí vedlo k tomu, že ženy se potichu stáhly z pracovního trhu. Je tedy nutné se nyní mobilizovat jednak proto abychom zajistili to, že ženy a muži budou mít stejné eh, platy, stejnou možnost kariéry, ale zároveň je nutné mobilizovat ženy a z toho důvodu se obracím konkrétně dnes na vás. Je nutné mobilizovat ženy tak, aby vydržely v té práci, aby bojovali za svou práci, za svou kariéru, tak, aby mohli mít eh, nakonec stejný kariérní postup jako muži. Pokud totiž společně za toto bojovat nebudeme, na konci toho profesního života budou mít ženy zase mnohem nižší eh, penze, o 33% nižší než muži. Vy jste to stručně zmiňovala. Já tady mám jednu takovou menší výtku. Chudoba žen se stále šíří a my to nemůžeme pouze zamést pod stůl. Je to věc, která se objevuje stále častěji a stane se to nakonec eh, opravdovým politickým, ekonomickým i sociálním problémem a tady je také nutné se zmobilizovat. Z toho důvodu po mm, zprávě, kterou jsem vypracovávala, dopad krize na eh, život žen, se já budu snažit v této otázce dělat vše, co budu moci, společně doufám i s vámi, tak, aby se Evropská komise zaměřila nejenom na sloučení profesního a soukromého života, ale také na eh, stejné, stejnou kariéru, stejný kariérní postup mezi ženami a muži. Děkuji. Děkuji. A paní Modvej. Thank you very much. Děkuji. E, Já myslím, že to je vynikající trend, že od nedávna muži se více zapojují do boje za eh, rovnost a důstojnost žen. Pokud si vzpomínám, začalo to hnutí mužů eh, v oblasti otcovství. A postupně se stalo zcela přirozeným, že otcové například jsou přítomni u porodu a že několik prvních týdnů tráví eh, s dítětem a matkou. A samozřejmě, že jde o to, aby tímto způsobem si otcové spíš lépe vytvořili pouto k rodině, k děti, eh, pocit zodpovědnosti za rodinu, za děti, sdílená odpovědnost za rodičovství, aby se tedy skoncovalo s tou představou, že děti, rodina jako taková a domov jsou eh, věci, kterou má na starosti pouze žena. Tím to všechno začalo. A teď je pochopitelně na čase, aby se tento trend šířil i do citlivějších oblastí rovnosti a důstojnosti žen. Například vy jste zmiňovala sexuální průmysl a prostituci. To je opravdu dobrý trend, že dnes už tolik nehovoříme jenom o těch, kdo tuto zkušenost přežily jako prostitutky, ale že hovoříme také o straně poptávky. Upozorněme na to, že by nebylo prostituce bez poptávky, že tedy jsou to i ti klienti neboli muži, kteří eh, požadují prostituci, kteří vykořišťují ženy využívají jejich nerovné situace a jejich zranitelnosti. To je teď přímo šokující trend zase. Je to důsledek rostoucí chudoby. Viděla jsem například reklamy v Maďarsku, říká se, že tam, že ženy samozřejmě v prostituci musí vždycky mužům dát najevo, že opravdu jsou přímo hladoví po těch skvělých tělech muží, že ti jsou něco pro ně jako princové a že je strašně chtějí. A pak je tady celé to sexuální odvětví a pornografie a to všechno k takovým pocitům vede, to je podporuje. Pamatuju si takové oznámení já jsem žena, Maďarska sedím ve vozíku, e, poskytuje orální sex. Teď už nevím, kde to bylo, někde na nějakém budapešském sídlišti a čekám tě. A když vidím takovouhle reklamu, tak mě napadá, do jaké míry sexualita, emoce, morálka mužů jsou úplně pokroucené tímto jevem a jak důležité by bylo, aby si muži začali uvědomovat, jaká je to šílenství. A jaké problémy eh, celá ta instituce sexuální prostituce představuje. A aby si uvědomili, že jejich vlastní sexualita a jejich vlastní schopnost eh, prožít zdravý a šťastný vztah s ženou je tím omezena, je tím mm, eh, vlastně poraněna tím, že tady instituce prostituce existuje. A proto bych na vaší organizaci měla takovýto konkrétní námět. My teď sedíme tady, jsme tady členové, členky Evropského parlamentu a víme samozřejmě z médií, že e, se používá, jak se využívá ten systém prostituce. A ptám se vás, proč ne Ehm, eh, provádíte takové konkrétní kampaně, které byly zaměřeny přímo na politiky na evropské úrovni. Třetí otázka, potraty, interrupce. Myslím si, že tady je určité nedorozumění ohledně maďarské situace. V maďarské ústavě není nic, co by tvrdilo, že interrupce jsou postaveny mimo zákon. Zase je to otázka zodpovědnosti i mužů. Proč bychom neměli raději hovořit o zranitelnosti žen, o žen, které se dostávají do takové situace, že pořád potřebují přístup potratu, což samozřejmě není nic dobrého. Vždyť je nenormální si myslet, že potrat představuje projev do, ne, vo, spobodné volby. Ne, je to strašná věc. Je to věc, která poškozuje ženy psychologicky, eh, mentálně, fyzicky. A my, pokud eh, chceme skutečně podporovat eh, práva žen, pak bychom měli hledat způsoby, jak podporovat ženy v tom, aby se nemuseli uchylovat k potratům. Říkáme, že je to skutečná tragédie, že teď v 21. století je pořád tolik žen, které potřebují mít eh, přístup k interrupci. To je hrozné. Měli bychom začít uvažovat také o odpovědnosti mužů za mm, e, e, plánování rodičovství, za antikoncepci. Nakonec to není jenom e, odpovědnost žen. A já, já už mám pokrk mužů, kteří se nazývají pro feministy a kteří bojují za práva žen na potraty místo toho, aby hovořili o své vlastní zodpovědnosti, aby zabránili tomu, aby ženy mm, otěhodněly proti své vůli. O tom bychom měli začít hovořit hovořit. Mnohokrát děkuji a prosím, abyste se znovu pořádně přečetla Maďarskou ústavu, protože rozhodně nečiní interrupce nezákonnými. Máme ještě tři řečníky a potom bude mít slovo paní Peterbaum, by mohla odpovědět. Mrs. Luling, please, you are the floor. Paní Luling, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já musím nejprve uvést, že patřím k těm, které eh, napadla tato myšlenka vytvořit evropskou ženskou lobby. Chtěli jsme zorganizovat eh, organizace zastupující ženy, chtěli jsme propojit eh, různé typy organizace, organizací i národní. Já jsem se toho účastnila, pracovala jsem tam jako delegátka vyslaná Evropskou unii a musím říci, že evropskou ženskou lobby nepoznávám. Nepoznávám ji tak, jak jsme ji my vytvořili na začátku a jak jsme ji chápali. Protože já už několik let vidím, že to, co jsme vytvořili, konkrétně ve snaze vytvořit eh, nějaký doprovod, doprovázet eh, politiky eh, Evropské unie, zajistit, že budou zaměřeny na rovné možnosti, Je to založeno na celém arzenálu různých směrnic od roku 65 a na toto téma jsem dnes neslyšela jediné slovo. Musím vám říci, že to, co jsem si dnes vyslechla ze strany zástupkyně Evropské ženské lobby, to je spíše extrémně levicová ideologie, neobsahující žádnou toleranci, nezastupující stanoviska organizací, které se lobby účastní. Zatímco se ale jedná o velice reprezentativní národní organizace. Bylo jich vytvořeno hodně, protože mnoha stanoviska eh, na národní úrovni, například na Maltě, nevyhovovala, takže byla vytvořena zase jiná organizace, méně reprezentativní a tak dále. Já jsem to zažila, protože jsem stále ještě členkou této uh, organizace, ale už nejsem členkou Evropské ženské lobby. A to z toho důvodu, že Evropská ženská lobby se rozhodla, že když se žena stane evropskou poslankyní, nemá už právo uh, nadále být členkou této instance, tedy Evropské ženské lobby. Musím říci, že jsem viděla i jiné kolegyně z naší organizace, které takto postupovaly a musím říci, že to je opravdu velice výjimečná situace. Chtěla bych poznamenat, že to je opravdu velice závažné, to, co v současné době konstatujeme. Nemáte totiž eh, žádnou toleranci, což se projevuje také tím, že obvinujete například náboženské skupiny, které jsou podle vás odpovědné za celou řadu problémů, zvláště pokud je o sexuální nerovnost mezi ženami a muži. Já musím říci, že jsem velmi spokojena s tím, že mezi ženami a muži existuje sexuální nerovnost. My jsme totiž odlišní, podle mého názoru je to v pořádku a rozhodně nejsem proti tomu. Myslím, že je z toho nemůžeme obvinovat. Hodně se také hovořilo o reprodukčním zdraví a o sexuálních právech. také souvisí s nerovností v oblasti sexuality a já k tomu musím říci, že Evropská ženská lobby hovoří hlavně o prostituci. My jsme vytvořili celou řadu zpráv na toto téma. A že, tedy Evropská ženská lobby hovoří zvláště o tomto tématu. My jsme se tomu věnovali, ano, a musím také říci, že když eh, zmiňujete tu hypersexualizaci žen, podle mne za to mají částečně odpovědnost i ženy. Protože nikdo jim ne, nevnucuje, aby se oblékali tak, jak se oblékají, případně se svlékali, aby se prezentovali tak, jak se některé prezentují. Podle mého názoru ten problém musíme chápat takto, v tomto kontextu, objektivně. Já velice lituji toho, že mladé dívky se prezentují tak, jak se prezentují, ale je to jejich volba, je to jejich právo. A nemůžeme se tedy divit, a to já říkám přímo, že když je vidíme, když je muži vidí, také napadají určité věci. Samozřejmě neříkám, že by je měli znásilňovat, nepodporuji násilí, ale musíme se podívat na to, že některé ženy opravdu provokují a za to jsou odpovědné. Já samozřejmě patřím k starší generaci, my jsme naštěstí neměli takovéto prostředky a možnosti a to bylo pozitivní. Protože život měl svoji ceny, cenu. Musím tedy říci, že jsem velice zklamána. Kdybych věděla, jak se evropská ženská lobby vyvine, tak bych rozhodně nebyla jednou z jejich tvůrky. Děkuji. Slot, uh, eh, next on the... Děkuji. Ještě pan Tarabela je na seznamu řečníků. Prosím, buďte struční, abychom měli čas na odpovědi. Takže pan Tarabela, prosím. Ano, děkuji. Já se pokusím být stručný. Pane předsedo, děkuji za slovo, ale zároveň eh, se pokusím hovořit vážně. K těm dvěma příspěvkům, které jsme si vyslechli eh, před chvíli. Paní Tautenbaumová a myslím, že i Brusel eh, s velkým potěšením se doslechl, že, je, že zastupuje extrémní levici. Ale patřila eh, k liberální skupině, což je spíše pravicová eh, nebo pravicově nakloněná strana v Belgii. K tomu, že ženy mají právo rozhodovat se um, o svém těle, že mají mít právo na antikoncepci a na, pra- na potrat, to se uvádělo ve zprávě, jejíž jsem byl autorem z roku 2010. To parlament podporuje již dlouhou dobu, ale nechceme samozřejmě obvinovat nějaké konkrétní náboženské skupiny, ale zároveň nemůžeme odsoudit, potrat, říci, že se jedná o trestný čin a zároveň e, odsuzovat antikoncepci a říkat, že by se neměla používat. Nemůžeme popřít to, že žijeme v 21. století a určité, určitá odpovědnost by měla být e, přijata. Nicméně to není hlavním cílem mého příspěvku. Já myslím, že lobby zastupující ženy se nemůže zabývat pouze sexualitou, to je samozřejmě důležité. Je to problém objevující se eh, v Evropské unii, ale i jinde. My jsme například eh, v některých zemích zaznamenali pozitivní zkušenosti, jako ve Španělsku. Ale ať už jde o mír nebo válku, je to problém, který se objevuje vždycky. Ale já jsem se chtěla zaměřit na ekonomické aspekty. A abych trochu uh, navázala na to, co říkala Elizabeth Moran Šertě, ta hovořila o přístupu k určitým pracovním pozicím a já bych uh, se k tomu chtěla vyjádřit. Já myslím, že vaše úloha je tady opravdu obtížná. Prostředky jsou omezeny, nicméně rozsah vaší působnosti je obrovský a stále širší. Během krize se objevil jeden problém. Některé finanční a bankovní společnosti. A respektive bylo zjištěno, že u soukromých společností, jiných společností, tam, kde byly zastoupeny ženy, eh, nesly lépe krizi než ostatní. Jistě víte, mm, že ženy z mnohých odvětví mizí a konkrétně tady z tohoto odvětví. My samozřejmě jsme eh, odlišní, nejenom fyzicky, jak to paní Luling zdůrazňuje, ale také jsme obtížní, eh, odlišní, pokud je o chápání reality a rozhodování. Uváděl to i nositel eh, Nobelovy ceny. Říkal, že ženy, když eh, si berou mikroúvěry, tak mm, vracejí peníze více než muži. Ženy tedy plní své odpovědnosti a dnes, i když zatím ještě není dosaženo plné perty, máme v Evropském parlamentu 35 žen, některé země již mají úplnou paritu, ve Francii je například parita, eh, tedy rovnoprávné zastoupení v parlamentu, v Itálii se také situace zlepšuje a tak dále, ale v soukromé sféře ještě je před námi velký kus práce. Já myslím, že zvláště na to, to bychom se měli zaměřit. Měli bychom se právě tady snažit eh, krizi překonat, zajistit, že nedojde k další krizi, protože chování žen například při rozhodování u rizik je úplně jiné než u mužů a to by bylo tedy pozitivní a vhodné ehm, v souvislosti s krizí dělat na to, co se zaměřit. Tady opravdu můžete hrát významnou úlohu. Interventions, uh... Ještě paní Papadopoulou a paní Záborská. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι παρακολουθώ... Děkuji. Já se věnuji práci Evropské ženské lobby, lobby už několik let. Původně jsem byla delegátkou, teď jsem poslankyní v Evropském parlamentu a mám pocit, že eh, během diskusí, které tady probíhají, nejenom na tomto zasedání, ale jinde, tam, kde se tedy hovoří o nerovnosti. Vždycky hovoříme o ženách jako obětech, ať už jsou to oběti ehm, znásilňování nebo obchodování se ženami. A nějak tak zapomínáme na ženy, které jsou protagonistkami svých vlastních životů. I v krizi Zaznamenali jsme tedy jakýsi ústup eh, v oblasti politiky či eh, v možnostech sladit eh, pracovní život se soukromým životem. Takže s tím naprosto souhlasím, že tady jsou problémy, které sebou krize přináší. Ale nad rámec této, řekněme, diagnózy musíme říci, jak bychom mohli krizi využít jako příležitosti, jako jakési páky. Příští rok budou volby, takže opravdu musíme vystupňovat svoje snahy. aby se ženy zapojily do těch voleb. Aby si jak ženy, tak muži byli vědomi eh, problémů s nerovností Měli by si také všichni být vědomi toho, co dělá Evropská ženská lobby eh, a kde jsou ženy zastoupeny a kde chybí. Například eh, eh, skupina Eurogroup. Kolik, jich, kolik je tam žen? Když se podíváme na problémy v Řecku, tady opravdu vidíme v přímém přenosu, přenosu zemi, jak se, jak se propadá do chudoby a to má dopad i na ženy. A pokud bychom si všichni byli vědomi toho, jak špatná byla rozhodnutí, která uvrhla Řecka, Řecko do té chudoby, eh, možná by byli lidé postupovali jinak, protože to způsobilo zejména velkou nezaměstnanost mezi mladými lidmi, mezi lidmi, kteří jsou dobře kvalifikovaní a přesto vůbec nemohou najít práci, nemohou využít eh, svá studia k tomu, aby získali zaměstnání. A myslím si, že by to všechno tenkrát bylo jiné, kdyby u těch rozhodování bylo více žen. Takže bychom se měli věnovat tomu, jak pohlížet na ženy jinak. Jak se na ně přestat dívat jako na, e- na oběti a začít v nich vidět Eh, plnohodnotné partnery při rozhodování v kampaních. Měli by být tedy těmi, kdo jdou i do ulic a kdo bojují proti špatným rozhodnutím z Bruselu. A také by mě zajímalo, zda máte dostatečné informace o ženách na evropském jihu, jak tedy postupovat proti eh, stereotypickým patriarchálním eh, způsobům. Eh, když se podíváme třeba na situaci ve Španělsku, v Itálii, ve, ve Slovensku i jinde, že ženy mají opravdu řadu problémů. Došlo to až tak daleko, že už některé společnosti vůbec nezaměstnávají ženy. Takže co vy jako evropská lobby byste mohli konkrétně učinit na podporu těchto žen? Děkuji. Záborská. Děkuji, pane předsedo. Paní Záborská. Um, uh, já bych chtěla uh, uh, podčarknout paní, eh, co řekla paní Teitelbaum o prostitutu. Eh, Tohle. In English. Okay. Alors, je, je vais essayer de le dire en français, peut-être c'est mieux. Já se tedy pokusím to říct si francouzsky, možná to bude lepší. Paní Teitelbaum eh, naznačila celou řadu otázek. Mohli bychom o tom dlouho hovořit, ale já jsem chtěla zdůraznit to, co zmiňovala paní Teitelbaum eh, o prostituci. Zmiňovali jsme, já i moji kolegové, to, že náš výbor přijal řadu zpráv, zpráv eh, o násilí, ale je důležité poznamenat také to, že za posledních deset let eh, byly existovaly tři zprávy, které u nás eh, přijaty nebyly. Byla to zpráva o sexuálním průmyslu, o prostituci a o dopadech na zdraví a o integritě žen a třetí zpráva se týkala sexualizace dívek. Já se domnívám, že toto jsou spíše ideologické, a, nebo že spíše ideologické a politické důvody vedly k tomu, že tyto tři zprávy nebyly odsouhlaseny. Kdyby ty tři zprávy odsouhlaseny byly, tak si myslím, že bychom byli nyní mnohem dále. Já jsem chtěla poblahopřát Evropské ženské lobby ke své kampani, která se týká prostituce. Já jsem byla přítomná eh, při prezentaci této kampaně, která je velice důležitá a myslím si, že ta kampaň Not for Sale není na prodej, kde byly pozvány také bývalé prostitutky, zúčastnili se a vysvětlovali, v čem to spočívá. Vysvětlovali, že nejde pouze o to, že dívky se rozhodnou stát se součástí prostituce, ale že se jedná o celý komplikovaný systém. Takže já vám děkuji za tuto kampaně. Doufám, že příští zpráva paní Hannibal zamítne prostituci jako takovou a nejenom uh, tu nucenou prostituci. Děkuji. Mnoho, mnohokrát děkuji, paní Záborská. Já vás budu jmenovat jako um, takový vzor krátkých vystoupení. Eh, gratuluji. A opravdu, teď už máme velmi málo času, takže bych se na vás rád obrátil eh, a dal vám teď slovo k tomu, abyste řekla eh, své k těm připomínkám. Já budu hovořit francouzsky tak, aby mm, tady byla nějaká rovnováha a lingvistická parita. Chtěl bych k tomu nejprve říci, že chápu to, že jste možná zklamáni tím, jak se vyvíjí naše organizace, ale podle mne Evropská ženská lobby, eh, když chce mít za cíl dosáhnout pokroku, mm, tak se musí nějak vyvíjet. Samozřejmě nechceme se přiklonit k žádnému extremismu, ale pro nás je důležité reagovat na problémy, kterým ženy v současné době čelí. Vy máte pravdu, když říkáte, že jich hodně. Já jsem se tomu věnovala tak trochu rychle, protože jsem měla pouze čtvrt hodiny času, ale na naší uh, internetové stránce uh, Eh, Evropská ženská lobby s tečkou org. Myslím, tam jsou informace o všech našich činnostech. Já bych vás vyzvala, abyste se na to podívali a tím se doplňuje také moje, můj příspěvek. Možná, že konkrétní čísla bych eh, zaslala panu Gustavsonovi, ale my čísla k dispozici máme, pravidelně aktualizujeme, a já vám to tedy můžu zaslat. Také jsem chtěla říci, že často, když jde o ženy, tak, se sna- tak zaznamenáváme často snahu o přesunutí odpovědnosti. Jde o to, že někdy mají část svojí odpovědnosti také muži. My usilujeme o správné rozdělení této odpovědnosti mezi ženy a muže v naší společnosti. V žádné fázi samozřejmě nechceme eh, někoho upřednostňovat nebo někoho upozadovat. Také bych k tomu uvedla, chci hovořit stručně, ale musím říci, že v žádné fázi nedochází k přijímání rozhodnutí, které by byly založeny na morálních hodnotách, ať už jde o právo na potrat. Samozřejmě máte pravdu, potrat eh, je strašný. Ve feministických organizacích ani jinde neexistuje nikdo, kdo by žádal nebo prosil ženy, aby eh, šly na potrat. Celá ta debata tady i jinde, myslím, spočívá v tom, že poté, co byly vyčerpány všechny možnosti a jiné možnosti už nejsou, tak my, Evropská ženská lobby, my, kteří hájíme možnost volby pro ženy ve všech možnostech, tedy my chceme, aby i tady ženy měly možnost se rozhodovat v souvislosti se svým tělem. O to jde. Nejde o to, že my říkáme, potrat je dobrý. Samozřejmě žádná žena na zemi neřekne, že má chutít na potrat. Ta debata v tomto vůbec nespočívá, ani nemůže spočívat. Ale tu otázku si musíme klást v souvislosti s právem žen rozhodovat o svém těle a tady ze svého stanoviska nemůžeme uhnout. Vím, že ten problém vyvstává někde, možná na Maltě nebo jinde, já to nebudu tady všude vyjmenovávat, ale nemůže dojít k tomu, že bychom uhnuli z tohoto našeho stanoviska eh, v kontextu hodnot, které hájíme. Já myslím, že pokud dojde k nějaké evoluci, tak pouze tímto směrem. Ano, máte pravdu, když říkáte, že my často ženy prezentujeme jako oběti. To máte pravdu. A musíme hledat jiné modely, musíme hledat ženy nebo osoby, které budou schopny konsolidovat tento image žen a my na tom pracujeme. Není to samozřejmě jednoduché, je to horizontální otázka, nemůžeme předložit, eh, nebo komise nemůže předložit žádný návrh směrnice na toto téma, ale je to cesta, kterou my se ubíráme, snažíme se o to, snažíme se o tento přístup, eh, pozitivní přístup k ženám Snažíme se to zapracovávat do našich návrhů, do toho, o co žádáme a také do toho, co od společnosti očekáváme. Je to součást celého to boje za rovnost mezi ženami a muži. Máte naprosto právo. Pravdu. Možná, že když jsem to prezentovala, tak jsem to neřekla jasně. Také jsem chtěla uvést, že pokud je o morální hodnoty, nejde jenom o potrat. Naše stanovisko k eh, prostituci se také nezakládá na morálních hodnotách nebo kritériích. Evropská ženská lobby a ženy, které eh, její jménem hovoří, se nestaví proti žádným morálním hodnotám nebo morálnímu hodnocení. Nevím, kdo o tom hovořil, ale my to vždy bereme v souvislosti s rovností mezi ženami a e, muži. Jde o image a o škody, které to může mít na fyzické i morální zdraví. My vždycky postupujeme na základě těchto kritérií, ne na základě toho, na co máte chuť nebo jak máte chuť postupovat. Na tom se my nikdy nezakládáme ani v souvislosti s partnerem nebo eh, věrností to nechápeme. Vždycky bo musíme to brát tak, že to eh, nikdy nevycházíme tedy z, tedy z morálních hodnot. Pokud je o náboženství, já jsem hovořila i o jiných kritériích, politických, ekonomických a tak dále, ale z, hovořila jsem také o těch náboženských. Já již několik let se této otázce věnuji, jsem také mm, výbor, členkou výboru žen OSN pro status žen a musím říci, že ať už se podíváme na Vatikán, Irán, Egypt nebo na jakoukoliv jinou zemi, která používá náboženství jako uh, omluvu kterou tedy omlouvá násilí páchané na, páchané na ženách. Evropská ženská lobby usiluje o pokrok ve společnosti a v rámci rovnosti mezi pohlavími. Prostě toto musíme odsouhlasit, eh, odsoudit. Musíme to odsoudit, jinak bychom eh, skrývali a záměrně ignorovali část problémů, které existují. Dále celá ta uh, ekonomická otázka. Já jsem se tomu nevěnovala příliš podrobně, ale ještě jednou opakuji, že jsem neměla dost času a nemohla jsem zmínit všechny podrobnosti. Ale samozřejmě vy máte pravdu v tom, co uvádíte. Ženy rozhodně nejsou jedinými obětmi, ale často jsou prvními obětmi nebo hlavními obětmi ekonomických opatření, která jsou přijímána ve snaze překonat eh, ekonomickou krizi. V tom máte úplnou pravdu. My tedy máme celou řadu činností, které provádíme v této souvislosti. Mimochodem, eh, během příštího valného zhromáždění v, zá, eh, Zářebu budeme mít eh, celé, celý tematický bod věnovaný této otázce. Věnovali jsme se tomu stejně taky minulý rok. Já myslím, že nemáme žádné ideální řešení na všechny problémy, ale jsme lobby, která se zaměřuje na vytváření nátlaku, zvláště lobujeme například o Evropského parlamentu. A z toho důvodu je obtížné, aby někdo byl zároveň členem naší lobby a zároveň europoslancem či europoslankyní. My totiž tady hodně pracujeme, neplatí to potom u jiných politických, politických odpovědností, ale tady to opravdu je těžko slučitelné, obě ty funkce. Je pravda, že také hodně pracujeme na tom, aby eh, ve funkcích, kde dochází k přijímání rozhodnutí, bylo více zastoupených žen. Například um, při příštích volbách budeme mít um, program mentoring, kdy se zúčastní uh, europoslankyně a ty se budou věnovat mladým ženám, které jsou emigrantky. Budeme se snažit je podpořit, protože je sice pravda, že máme 35% eh, zastoupení žen, ale jenom 2% z nich jsou původně migrantky, takže tady je ta, eh, to procento opravdu nízké a z toho důvodu zaměření na eh, zranitelnost je důležité. Pracujeme také na kvotách, zaměřujeme se na všechny ty aspekty související s rozhodováním při ekonomických rozhodnutích, aby tam bylo více žen. Také pracujeme na všech těch mechanismech, které jsou přijímány a které vlastně dvakrát penalizují ženy, tak jak to už zaznělo. Jde o to, že ženy mají více eh, prá- pracovních úvazků, ne tedy částečných, ale také nejistých pracovních smluv, často jsou obětmi a to se potom projeví dvakrát, potom znovu ve chvíli, kdy budou mít nižší důchody. To je velice důležitá otázka, je to prioritou v našem každodenním boji, v našich každodenních činnostech. Máme několik publikací, které budou vydány na toto téma, budou tam srovnání. Takže my tady opravdu odvádíme obrovskou práci. Vidím, že Michael se nám nedívá, eh, že už hovořím dlouho, má pravdu. Já nemůžu bohužel tady o všem hovořit podrobně, ale ještě jednou opakuji, že to máte na naší internetové stránce, můžete se na to podívat. Souhlasím také s tím, co říkáte v souvislosti s chudobou. Je pravda, že ženy jsou více obětmi chudoby než eh, ostatní, než například muži. Děkuji. Eh, děkuji a opravdu je mi velmi líto, že už nemáme dost času, ale musíme do půl jedné skončit ale to je také příznak toho, jak moc se o tuto otázku zajímáme. A já jsem hluboce přesvědčen, že jako vždycky eh, budeme muset využívat vašich znalostí, expertních znalostí a zkušeností, až budeme se zabývat těmito záležitostmi v tomto výboru. Takže děkujeme, že jste eh, nám dnes tady byli k dispozici. Mnohokrát děkujeme. Zbývá nám 15 minut. Paní Parvanová, jenom jedna věta. Já jsem jenom chtěla sdělit, že Evropská ženská lomy je jmenována na cenu ehm, evropských občanů, čili pokud je podporujete, prosím, hlasitě se vyjadřujete o svých eh, preferencích a doufám, že to uslyší i porota. Děkuji vám, paní Parvanová. I will, we will now continue. Teď budeme pokračovat a přecházíme k další věci, eh, což je zabíjení na základě pohlaví, ale máme opravdu problém, protože nemáme už moc času a slíbili jsme, také se sejdeme s paní Hajou Zainab Hava Bangarueve, které, a, ale nejprve musíme vyřešit eh, tu zprávu o zabíjení na základě pohlaví. Slovo má paní Papadopoulou a je mi líto, že o tom nebudeme moci dostatečně široce hovořit. Eh, pane předsedo, já se pokusím to vyřídit stručně. My jsme vypracovali zprávu o zabíjení na základě pohlaví, která je z vlastního podnětu. Když eh, hovořím eh, o zabíjení na základě pohlaví, je to jasná definice, je to eh, neutrální termín co do pohlaví. Jedná se o systematické zabíjení, tedy ať už mužských nebo ženských novorozenců na základě pohlaví. A provádí se to v určitých zemích. Vidíme, že od roku 1990 100 milionů žen pravděpodobně takto chybí. V posledních letech slyšíme eh, už o čísle 200 milionů. I eh, bez ohledu na legislativu prostě přetrvávají takovéto obyčeje v celé řadě zemí. Vidíme, že zabíjení na základě pohlaví se provozuje nejenom v Ázii, ale dokonce i v Evropě, v Severní Americe, eh, v Latinské Americe, v Africe. A Důvodem je celá řada představ a preferencí, které spočívají s určitými kulturními tradicemi. A může to mít několik důvodů. V některých kulturách prostě je taková tradice, že e, se poskytuje ekonomická podpora stárnoucím rodičům. A teď za hospodářská krize e, si lidé možná myslí, že tyto tradice by měly pokračovat a jsou tedy zase eh, tradice, které obvykle, že se přechází zase v majetek na syny, nikoliv na dcery. A to jsou tradice, které teď eh, se intenzifikují v některých eh, zemích, tam, kde nejsou pořádné sociální systémy. Jsou tedy různé praxe, jak se volí určité pohlaví, což potom porušuje rovnováhu mezi pohlaví. A nám, my si myslíme, že je třeba bojovat proti zabíjení na základě pohlaví tím, že budeme řešit základní příčiny, které vedou ke kulturám, kde se preferují synové. A mimo jiné bychom chtěli zvyšovat povědomí o mm, tom, Eh, že je třeba vědecky zkoumat eh, příčiny těchto praktik tak, abychom podporovali veškeré um, iniciativy, kterou povedou k lepšímu povědomí o diskriminaci na základě povědomí, pohlaví. Je třeba hledat konkrétní způsoby, jak nabízet také pomoc, návody. Uh, a to je všechno součástí vnějších vztahů Evropské unie s třetími státy, zejména tam, kde se evropské orgány rozhodují poskytovat humanitární pomoc. Tam by se mělo také vždycky zkoumat, jak se v těch zemích zachází s otázkami e, spojenými s pohlavím. Je to součástí politického dialogu, nebo mělo by to být. A samozřejmě je třeba také prosazovat takovou legislativu, která by zabraňovala zabíjení na základě pohlaví vývoj. Je třeba podporovat takové prostředí sociálně-ekonomické, aby se zacházelo stejně s oběmi, e, po oběma pohlavími. Je třeba také zlep, řešit hospodářské otázky, přístup k sociálním e, systémům a podporovat také e, takovou politiku, která by zabraňovala takovýmto praktikám volby pohlaví potomků v rodinách a zabíjení na základě pohlaví. Jak říkám, je to zpráva na základě vlastní iniciativy a pomáhají nám, povzbuzují nám i jiní členové parlamentu svými pozměňovacími návrhy. A e, samozřejmě, že k tomu dojde zejména potom, až bude tato návrh zprávy k dispozici v různých jazykových verzích teď bych e, dal slovo e, tomu svému to paní Zaborská, která tady slouží jako příklad eh, krátkých projevů. Takže prosím, eh, paní Zaborská, a prosím aby, eh, o stručnost. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že toto je opravdová politická otázka, která je vyjádřená v této zprávě z vlastní iniciativy a já chci poblahopřát paní Papadopoulou mm, k této práci. Já jsem v roce 2008 sama seděla na místě našeho pana předsedy a také jsem eh, zorganizovala veřejné slyšení s paní eh, Jonis, Little John, pardon, tedy eh, paní, která zastupuje síť věnující se této otázce a konkrétně působí například v Číně v souvislosti s politikou jednoho dítěte komunistické vlády. Několik poznámek. Pokud je o název a definice, tato zpráva je věnována tzv. chybějícím ženám. Hovoří se tam o různých politických a sociálních dopadech selektivních potratů, které jsou založeny na uh, pohlaví, zvláště tedy pokud je o dívky. Z toho důvodu mne velmi překvapuje to, že tam jasně eh, nehovoříme o feminicině, tedy zabíjení dívek, protože opravdu jde zvláště o zabíjení dívek na základě pohlaví, vzhledem k tomu, že tam potom hovoříme o těch chybějících ženách. A pokud je o překlad do francouzštiny, Genericide, jak je to tady uvedeno, podle mne nedává příliš smysl, angličtině e, i v němčině na to máme slovo, ve slovenštině zase na to slovo žádné neexistuje, takže ten samotný název mi není úplně jasný, nebo není to jasné. Chtěla jsem poznamenat, že bychom se možná měli podrobně zaměřit na různé překlady tohoto dokumentu. Další věc. V různých jazykových verzích se různým způsobem překládá eh, slovo pohlaví a sex. gender a sex. já myslím, že tady bychom měli mít spíše to slovo gender v angličtině, když hovoříme o různých pohlavích, tedy o dívkách a chlapcích. A další poznámka. Myslím, že by bylo dobré upozornit nejenom na chybějící ženy, ale také na dopady, které to má pro matky, které původně toto dítě odnosili, protože to má opravdu velice závažné dopady. Existují studie na toto téma, má to významné fyzické, ale také psychologické dopady pro ty matky. Pro matky i rodiny. A možná bychom to tam také měli zmínit v té zprávě. Mohli bychom také požádat komisi, aby poskytla statistiky na toto téma, pokud nějaké má k dispozici. Měla bych ještě další eh, věci, které bych k tomu mohla říct, ale snažím se být stručná. Děkuji, opravdu už bohužel na to nemáme čas. Já si myslím, že to je opravdu škoda, protože eh, paní zpravodajka odvedla velmi dobrou práci na té zprávě. Myslím, že se také eh, vyváženě našla způsoby, co skritizovat a kde zdůraznit to, že ženy by měly eh, jakýmsi způsobem eh, mít eh, vládu nad svým tělem. Takže tím ukončím diskusi k tomuto bodu. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. června v 5 hodin a hlasování na našem výboře bude v červnu 2013. A teď už konečně přicházíme k tomu bodu, kde mohu přivítat paní Bangura, která je eh, zvláštní eh, zástupkyní OSN eh, o sexuálním násilí v konfliktech. Vy pracujete i s generálním tajemníkem OSN Banky Munem, máte za sebou 20 let zkušeností v oblasti této politiky, jsou to jak diplomatické, tak praktické zkušenosti, které máte. My vám mnohokrát děkujeme za to, že jste si na nás našla čas. Uděláme to tak, že vy teď přednesete svůj příspěvek a potom budeme pokračovat eh, neformálně během oběda, protože tohleto eh, zasedání musí skončit. Eh, takže poslední část tohoto zasedání potom už bude jenom v angličtině, ale tlumočníci ještě tady budou k dispozici asi 10 minut, takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo Evropského výboru pro ženy, vážení členové a členkyně tohoto výboru, děkuji vám mnohokrát za to, že jste mě dnes mezi vás pozvali a dáváte mi příležitost k tomu, abych pohovořila o obrovském morálním tématu naší doby, a to je tedy eh, sexuální násilí v konfliktech. Já, eh, jak už bylo řečeno, jsem eh, eh, zvláštní vyslankyní OSN na, tomto téma, na toto téma. Už jsem v Evropském parlamentu po několikáté. Takže asi není potřeba říkat, že sexuální násilí je stejným stejným trestným činem jako samotná válka. Existuje to už od dob starověku, vždy, vždy v dobách války a konfliktu dochází k na, sexuálním útokům na ženy a dívky jako způsob um, ponížení nepřítele. E, mezinárodní společnost zatím ještě nebyla schopná ukončit tyto konflikty, ale už e, jsme uznali potřebu e, řešit znásilňování žen a dívek během válek. V posledních 12 letech jsme zaznamenali zcela bezprecedentní historický postup ze strany světového společenství na omezení, na eh, eliminování tohoto problému. Eh, byla odhlasována celá řada eh, naprosto průlomových usnesení, která tedy poskytují rámec pro boj proti tomuto násilí. Jsou to například usnesení 1820, 18, 88 a 1960. Eh, usnesení eh, Rady bezpečnosti 1225 eh, je základem i pro můj projev, i pro moji práci. Vyzývá členské státy k tomu, aby bojovali proti tomuto problému na všech úrovních společnosti. je také potřeba, aby eh, genderová perspektiva se dostala do všech oblastí politik. Obrací se na všechny strany, aby konkrétně postupovali na ochranu žen a dívek, zejména proti eh, znásilňování během dob konfliktu. Usnesení 1820 byla prvním, bylo prvním takovýmto usnesením, které uznalo eh, sexuální násilí během válek jako taktiku eh, používanou nepřítelem a eh, vůči které je tedy potřebovat v rámci mírotvorných opatření. Potom usnesení 1888, které vychází z předcházejícího usnesení, eh, vytvořilo moji pracovní pozici. A vyžaduje, aby byla doplněna další kritéria ohledně sexuálního násilí během válek. Potom tohleto usnesení 1888 také eh, eh, vyžádalo vytvoření týmu odborníků, jejichž role je podporovat eh, kapacitu vnitrostátních soudů při postupování proti tomuto problému. A konečně usnesení 1960 volá po ustavení monitorovacího Eh, mechanismu, který by potom podával také zprávy a analýzy. A také je potřeba, eh, také volá po vystavení seznamu zemí, které stále nenaplňují tato usnesení. Tímto vlastně vzniká potom eh, právní rámec pro moni- monitorování a poskytování stráv. A potom je samozřejmě potřeba na základě pojmenování těch problémů ty zločince mm, stíhat. Eh, nedávno vydaná zpráva eh, generálního tajemníka zdůrazňuje, že boj o nadvládu nad eh, přírodními zdroji často způsobuje konflikty, které potom vedou i k sexuálnímu násilí. Někdy můžeme také nalézt eh, propojení mezi eh, vojenskými vojenskými konflikty, které eh, jsou zaměřené na získání kontroly nad určitými regiony, které jsou bohaté na přírodní zdroje a ty, ty, tyto konflikty jsou potom propojené s sexuálním násilím. Například v Kolumbii dochází k násilnému stěhování, vystěhování o, obyvatelstva přes veškeré snahy vlády i různých společností, aby se eh, předcházelo různým únosům a problémům, které eh, zabraňují tomu, aby potom eh, tato společnost dobře fungovala. Vláda téměř zdvojnásobila své snahy, aby monitorovala ten problém. Takže tohleto propojení mezi čerpáním přírodních zdrojů a sexuálním násilím není jenom nějakým takovým eh, marginálním problémem. Objevuje se to tedy v nejrůznějších zemích. Tam jde například eh, o kontrolu nad eh, doly či kontrolu nad daněmi placenými z různých vytěžených zdrojů. Například jde tady o diamanty v Sierra Leone, v dalších zemích. tady v podstatě se jedná o, o obrovské částky, které jsou ve výši třeba 180 milionů dolarů ročně. E, potom jsou tam tedy e, různé přírodní zdroje, které se používají po celém světě, například i v moderních technologiích, jako jsou tele, te, mobilní telefony a další. E, nesmíme zapomínat také problém že eh, eh, ten problém, že eh, velmi často ty podmínky v těchto dolech jsou otřesné, pracují tam děti. Nejproblematičtější potom to je, pokud opravdu tyhle ty regiony jsou pod nadvládou nějakých ozbrojených skupin. A nestačí, že ty děti pracují v těch dolech, ale dokonce jsou tedy vystanveny potom i sexuálnímu násilí ze strany těch ozbrojených ozbrojencům. E, takže jedním řešením je například e, vůbec omezení tady tohohle toho nelegálního e, ovládání přírodních zdrojů ze strany ozbrojených skupin. je potom potřeba, aby všichni dodavatelé určitých zdrojů eh, vlastně prokazatelně ukázali, jakým způsobem vytěžili daný zdroj. To tedy není tedy úplně nemožné zabránit těm, těmto problémům. Na to se tedy zaměřují potom i další usnesení, následná usnesení. Tak, abychom dosáhli toho, že obchod s přírodními zdroji nevede k podporování ozbrojených skupin a k větším eh, ještě konfliktům. Podle odborníků na Demokratickou republiku Kondo opravdu due diligence potom eh, snižuje eh, financování konfliktu a opravdu se to projevuje v hornickém sektoru v Demokratické republice Kongo a opravdu také to řeší situaci eh, těch, které nejvíce rekrutují ozbrojené skupiny. Od té doby, kdy zákon Dor Franka byl schválen, značné množství cínu a dal, už se ne, další, velké množství dolů už se nefinancuje. Jedná se o to, aby tady byla opravdu pávový ekot, aby se vykořenily příčiny eh, sexuálního eh, násilí a prostřednictvím due diligence a pokud se tak stane, pak tento zákon odvede e, svoji práce. Jedná se tedy o přírodní zdroje, které jsou často velkými příčinami e, konfliktu. Musíme usilovat o skutečně globální rámec. Vzhledem k tomu, že EU a USA dohromady dělají zhruba polovinu světového odpodu, obchodu, je velice důležité, aby tady byla komplexní evropská legislativa pusté Americe. To bude obrovský krok vpřed. Prakticky to znamená, znamená, že taková ta legislativa bude e, e, znamenat zavedení skutečných standardů pro toto odvětví a včetně e, také monitorování a certifikační systémy pro těžbu ve východním Kongu. Jsme velice vděční za to, že nedávno Evropská unie ohlásila, že prostřednictvím 3 milion dolarů euro přispěje. Na, stalo se tak na mezinárodní konferenci a že dá ještě 200 milion dolarů, eh, euro, pardon, aby zvyšovala povědomost místních aktérů, aby se rozvíjela ekonomická spolupráce. Byly eh, také vydány návody k due diligence. Je důležité, aby opravdu eh, se poskytovala podpora, tak aby probíhaly dále veřejné konsultace, které provádí i Evropská komise. Jedná se o to, abyste vy ovlivnili případný zákonný návrh Evropské Evropské komise, protože tady potřebujeme opravdu eh, takovou legislativu, která by v těch konfliktních oblastech, kde jsou konfliktní eh, těžby, aby se řešila situace žen, protože toto vede k ehm, dalšímu násilí a eh, k další chudobě a brání to skutečnému zkvétání lidí. Děkuji. I will thank you once again. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za to, že jste e, nám tady byla k dispozici a jsme vám velice Rádi bychom si samozřejmě teď s vámi pohovořili, ale bohužel to už nebude tady. Bude to v jiném sále. Co to je? Je to vypnutý? Nebo no, to bude to v jiném sále? Eh, Willy Brandt eh, and, eh, and Bude to v sále Willy Brandt na čtvrté úrovni, na čtvrtém patře, pardon. Tam se tedy sejdeme. A začneme v jednu hodinu 10 minut. A budeme potom pokračovat do dvou hodin. Všichni jste tam samozřejmě extrémně vítání. Budeme tam moci s vámi potom diskutovat, vyměňovat si názory. Ještě jednou vám velice děkuji za vaši účast na našem dnešním zasedání. Já jsem vůbec nevšimla, já jsem si Leta nefunguje. Ale počkej, ty, ty no, tam ale... se Ty ostatní, podívejte, ostatní fungují, jo? Ale to funguje. Není tam. A teďka já zmáčknu tohle a je tam, rozumíš? No já ji mám také. No jistě, ve chvíli, kdy zapneš ten